schopni dosáhnout našich cílů, to znamená dokončit jednání před černem letošního roku. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, děkuji, pane ministře. Kolegové, máme návrh usnesení. Rozprava je uzavřena a hlasovat se bude ve 12 hodin dnes. což nás přivádí k dalšímu bodu programu, což je společná rozprava o Evropě 2020. Eh, eh, pokyny pro politiku zaměstnanosti. Máme zde prohlášení komise a rady a také i máme zprávu Pervanche Beres, která se týká právě eh, politiky zaměstnanosti členských států. Máme zde i prohlášení komise o plnění těchto pokynů týkajících se politiky zaměstnanosti v členských státech. Na začátku dáme slovo panu ministrovi Martonovi, který pohovoří za radu. Madame prezident. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já vítám tuto příležitost dnes zde před vámi hovořit o tématu, které je velice významné pro maďarské předsednictví, a to je Strategie Evropa 2020. Ano, je to významná věc pro všechny z nás. Je jasné, že Evropa musí vyřešit celou řadu vážných problémů, pokud skutečně chce zůstat konkurenceschopná se zbytkem světa. Některé z těchto problémů eh, vznikly eh, kvůli hospodářské a finanční krizi, ale některé Eh, jsou kvůli našim omezeným schopnostem a omezenému odhodlání plnit cíle Lisabonské strategie 2010. Jak často se říká, krize může být i příležitostí. Hmm. Jak tedy staří řekové i staří číňané říkali, že to může být příležitost pro přelom pro eh, řešení, pro pokrok. A právě proto si myslíme, že Krize je klíčovým faktorem, který nyní motivuje členské státy v tom, aby rychle přijali eh, tuto novou evropskou strategii pro pracovní příležitosti, pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. To je ta strategie Evropa 2020. Jsem přesvědčen, že tato strategie se hraje důležitou roli v tom, že Evropě pomůže se dostat z krize a eh, že Evropa z toho vzejde posílená, jak interně, tak i na mezinárodní scéně, tím, že e, zvýší svoji produktivitu, potenciál růstu, sociální soudržnost a ekonomické řízení. Je to zásadní, pokud chceme e, být konkurenceschopní, e, globálně řečeno, a nejenom tedy vůči těm rychle rostoucím trhům v Azii. Je zásadní, abychom ale i zachovali náš sociální model, náš způsob života což je základní charakteristikou Evropy, která eh, nám tak, je, eh, která nám tak leží na srdci a to si musíme zachovat. Strategie 2020 eh, potvrdila těch pět hlavních cílů, které znamenají společné cíle a kterými se řídí kroky členských států a Unie, pokud jde o eh, zaměstnanost, zlepšení podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, jde o plnění cílů v oblasti změn klimatu a energetiky, jde o zlepšení úrovně vzdělanosti a prosazování sociálního začlenování, a to především prostřednictvím eh, snižování chudoby. Jako součást těchto cílů komise rozvinula a předložila sedm e, stěžejních iniciativ, které obsahují určité konkrétní kroky, které zde se navrhují směrem k posílení jednotného trhu a e, růstu a pracovních příležitostí. Je to tedy digitální agenda, inovace, mládež e, v pohybu, efektivní zdroje v Evropě, průmyslová politika v oblasti globalizace, v období globalizace, digitalizace, agenda pro eh, nové kvalifikace a eh, pracovní místa a Evropská platforma boje proti chudobě. A pokud je o každou z těchto iniciativ, tak zde Evropská unie a příslušné národní orgány se musí koordinovat tak, aby eh, jejich kroky se vzájemně doplňovaly. V prosinci 2010 eh, byla eh, připravena první zpráva o implementaci, kterou připravilo předsednictví v úzké součinnosti s komisí a nadcházejícím maďarským předsednictvím. A tato zpráva je takovou analýzou eh, práce, která byla provedena. Tato zpráva zdůrazňuje, že různé formace rady provedly eh, významnou práci, které se týkají sedmi stěženích iniciativ. Kromě toho se zde uznává, že byl dosažen pokrok v různých politických oblastech, které hrají zásadní roli eh, právě v naší nové strategii. To je jednotný trh, politika soudržnosti a zemědělská politika. A dále se zde i vyjmenovávají další aktivity a iniciativy, které byly provedeny na evropské úrovni za posledních šest měsíců mm, a které se právě týkají těch hlavních eh, cílů Evropské unie. Dovolte, abych zdůraznil některé důležité aspekty eh, týkající se hospodářské zprávy nebo hospodářského řízení. Implementace reformy hospodářského řízení je zásadním předpokladem pro boj s krizí a pro e, oživení evropské ekonomiky. To je právě důvod, proč strategie 2020 je úzce propojená s takzvaným evropským pololetím nebo semestrem. To je nový klíčový nástroj pro makroekonomický dohled, který se bude aplikovat poprvé právě za našeho předsednictví. Tento nový proces nastartoval v lednu 2011 eh, když komise předložila eh, svůj eh, roční průzkum růstu. Maďarské předsednictví přičítá velkou e, důležitost právě tomu, aby ten Evrop, to evropské proletí proběhlo hladce a úspěšně. Proto zorganizujeme celou řadu debat ve všech příslušných e, formacích e, rady. E, a to tedy v před, to předvečer březnové Evropské rady. Eh, a především Rada GAERK eh, byla eh, pověřena, aby připravila takovou syntézu, zprávu, která bude předložena na zasedání zmíněné Rady 21. března, kde se i stanoví ty hlavní Eh, signály, které je třeba vyslat těm různým dalším formacím rady. Tato zpráva bude předložena potom Evropské radě v březnu a bude základem pro diskuzi i mm, bude základem pro eh, dohodu o prioritách ohledně strukturálních reform. Dále potom po Evropské radě členské státy sami tedy eh, připraví své národní programy reformy a zprávy o stabilitě a konvergenci, které předloží komisi v Dubnu. Poté eh, se bude dále pracovat eh, na eh, specifických doporučeních pro jednotlivé členské státy, které členské státy musí vzít do úvahy, až budou připravovat své návrhy rozpočtu na rok 2012 a až budou aplikovat své strategie růstu. Uznávám, že tento harmonogram je velice nabitý, tvrdý ale doufáme, že se nám podaří ho splnit do června či července. Pane předsedo, dámy a pánové, strategie 2020 je e, klíčovou strategií pro zajištění e, ekonomického úspěchu Evropské unie v budoucnu je úzce propojená s e, reformou hospodářského řízení, což také bude klíčové. Eh, protože pokud nebudeme konkurenceschopní a pokud nezajistíme silný růst do budoucna, tak eh, budeme mít velké problémy vůbec s tím, abychom i zachovali vysokou úroveň eh, sociální ochrany a budeme mít eh, velký eh, problém, abychom vůbec mohli eh, držet krok s externím světem. To je tedy velká výzva pro Evropu v příštích letech a já jsem přesvědčen, že můžeme počítat i s vaší podporou, s podporou Evropského parlamentu, který nám v tom úkolu pomůže. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkujeme. Vážený pane úřadující předsedo rady za toto úvodní slovo k velice důležitému tématu, kterým je strategie Evropa 2020. Vidíme, že máme velikou nezaměstnanost, ekonomickou krizi, které čelíme. To znamená, že tyto politiky v oblasti zaměstnanosti jsou zásadní i v oblasti strategie pro rok 2020. Komisař, který je odpovědný za tuto oblast, je pan Láslo Andor. Vítám vás v Evropském parlamentu a dávám vám slovo, pane komisaři. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane ministře Martoni, vážení poslanci, poslankyně. Jak víte, Evropská komise přijala tento první roční přeskum ve spojení se strategií pro rok 2020 minulý měsíc. Znamená to určité oddělení se od minulosti. V podstatě vytváříme první cyklus v oblasti ekonomické koordinace v rámci evropského semestru. Hlavním cílem Eh, evropského semestru je velice jednoduchý cíl zajistit stabilitu ekonomické a měnové unie a nemáme teda jinou možnost, než vytvářet ex ante koordinaci hospodářských politik v rámci EU. Nedávná krize dluhová krize v některých členských zemích jasně ilustrovala tuto problematiku. Potřebujeme robustnější, jasnější přístup a Evropská unie tím poukazuje na to, jak jsou naše ekonomiky propojeny a jak výběr politik v jedné členské zemi může mít dopad na jiné země. Tím, že budeme řídit um, a uřídíme evropský semestr, to bude skutečný test pro EU, pokud posílíme i politické um, převzetí odpovědnosti za tuto záležitost a místní partnerství. To je pro nás veliká výzva. Hlavní výzvou je prokázat to, že Evropská unie je kolektivně schopná identifikovat klíčové ekonomické reformy, které jsou eh, nezbytně nutné a že, budeme, že přijdeme s hodnými odpověďmi. Tento výroční přeskum lic jasně hovoří o prioritách. Jednak je to integrovaný přístup k obnově a deset vlajkových iniciativ v rámci třech hlavních kapitol. První, zásadní fiskální ko konsolidace a restrukturalizace finančního sektoru, dále je to posílení makroekonomické stability. Druhá záležitost, eh, strukturální reformy, které se dotýkají oblasti zaměstnanosti a dále jsou to metody, které by mohly posílit růst bereme v potaz vaše obavy a i hlavní záležitosti, které se dotýkají tohoto ročního přeskumu. To je všechno zakotveno v integrovaných hlavních směrech. Ovšem, dovolte, aby hovořil jasně Evropská komise, se schválně zaměřila na letošní roční přeskum růstu, a to především na hlavní výzvy, které vyplývají ze stávající ekonomické krize a zároveň na ty reformy, které jsou zásadní pro ekonomickou obnovu a tvorbu pracovních míst. Tento roční přeskum růstu je v souladu s eh, integrovanými hlavními směry a zároveň s hlavním směrem v oblasti zaměstnanosti. Eh, vítám váš návrh, aby tyto eh, směry byly nezměněny až do roku 2012. Je velice důležité, abychom zde měli stabilní, stabilní záležitost až do období, až do eh, přeskumu v poločase do roku 2014, tak aby členské státy měly čas pro implementaci reform. Směrnice, hlavní směry v oblasti zaměstnanosti jsou součástí společného, společné zprávy, která je součástí oblasti. Výroční zprávy o růstu identifikuje hlavní oblasti, hlavní opatření v oblasti zaměstnanosti, pokud je o zdaňování například tím, že daně, že nebudeme zdaňovat práci a dále zredukujeme segmentaci pracovního trhu a odstraníme překážky um, v rámci osobního a um, profesionálního života. Dále je to posilování vzdělávání, um, posilování služeb v této oblasti a pomoc uh, samostatně výdělečně činným občanům. Zároveň se snažíme uh, zvýšit účast starších občanů na pracovním trhu velice důležité, aby tyto hlavní směry vytvořily základ pro konkrétní doporučení pro jednotlivé země, na které budou reagovat členské, na které bude reagovat ehm, rada a předloží je na základě článku 148. E, tento roční přeskum vytvoří základ pro radu v březnu a zároveň e, hlavní směry, na které budou reagovat členské státy. My doufáme, že členské státy vemou tyto hlavní směry v potaz při přípravě stabilizačních konvergenčních programů v rámci národních programů reform které jsou součástí strategie 2020. Komise eh, bude analyzovat tyto programy, které by měly být předloženy ve druhé polovině dubna. Na základě tohoto přeskumu a v souladu se smlouvou navrhneme konkrétní politické hlavní směry pro jednotlivé země a doporučení, které by měly členské státy vzít v potaz při finalizaci rozpočtu pro rok 2012. Politické hlavní směry a doporučení by měly být přijaty radou ještě před letní pauzou. Vážení pane předsedo, poslanci poslankyně Evropského parlamentu, rád bych zdůraznil roli, vaši roli v úspěšné implementaci strategie pro rok 2020 a především hlavních sedmi Eh, vlajkových iniciativ. Vaše role je zásadní jakožto spolu ehm, zákonodárce. Musíme vytvořit základní podmínky, kvalitní podmínky, které nám umožní dosáhnout cílu strategie 2020. Dále je to víceletý finanční rámec, diskuse budou zahájeny co nejdříve a komise připraví své návrhy před červnem. Vaše role jakožto rozpočtového orgánu společně s radou bude zásadní při zajištění priorit v rámci strategie 2020 a jejich ehm, zakotvení v rámci našeho rozpočtu. Pokud chceme být důvěryhodní, musíme zajistit to, že naše finanční priority jsou v souladu s našimi strategiemi, které si stanovíme a zároveň s politickými prioritami v období fiskálních omezení a škrtů je nezbytně důležité, aby Evropa přišla s přidanou hodnotou a že naše výdaje na evropské úrovni budou mít větší dopad než euro, které je utráceno na národní úrovni. Pro zajištění úspěchu této strategie potřebujeme politické odolání na všech úrovních. Pouze pokud všichni dosáhneme našich vlastních cílů, pouze tím vytvoříme ten správný směr pro růst do budoucna. Děkuji. Thank you. Děkuji. Další řečník je zpravodajka paní Pervanche Beres. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, pane komisaři za výbor pro zaměstnanost a sociální věci. E, e, vítám tuto první příležitost diskutovat o evropském mm, pololetí a o tom, jak je to jaký význam se tam přičítá e, tomu e, e, přeskumu ročního růstu. Vy a vaše kolegium, vy jste se rozhodli, že budete revidovat ty guidelines pro zaměstnanost a my to bereme na vědomí. Jenom bychom chtěli vás upozornit na tři body. První, pokud jde o obsah tohoto ročního přeskumu růstu. My jsme překvapeni že ta otázka zaměstnanosti a nezaměstnanosti se zde objevuje jako věc sekundární eh, ve světle těch cílů konsolidovat rozpočty. Je to sekundární problém. A vy eh, jste hovořil o eh, otázkách fungování trhu, sice tam, ale mám pocit, že vlastně tím se nějak přerušuje ten sociální pakt mezi občany a jejich vládami, protože vy tam navrhujete, aby se snížil, se, pardon, se zvýšil odchod do, vě, do důchodu, aby se snížily dávky v nezaměstnanosti, aby úrovně mest a e, systémy vzdělávání se změnily, aby se otevíraly i obchody e, v neděli, aby to bylo povoleno. Mně se zdá, že tím se e, nebezpečně narušuje sociální pakt. Také máme za to, že je třeba věnovat větší pozornost těm sociálně slabým, marginalizovaným, ať jsou to eh, mládež, ženy, seniori, postižené osoby. Také si myslíme, že je zde velké riziko, že mm, ta konsolidace rozpočtu se stává alfou a omegou tohoto ročního přeskumu růstu. Eh, další věc, která nás zneklidňuje, je, že na základě tohoto ročního přeskumu růstu vy budete definovat, vy jste to sám tady řekl, budete definovat ty národní programy reform. No, e, tady se bude rozhodovat o důležitých věcech. A co tedy potom hodláte, abychom diskutovali my zde v parlamentu, i když bude, eh, dojde k prodloužení těch základních guidelines, těch pokynů, tak jak tedy chcete vůbec demokraticky o tom diskutovat a jak eh, máme zde článek 148, který koordinuje politiky zaměstnanosti a jak to propojíte s článkem 121, který koordinuje hospodářské politiky. My zde v Evropském parlamentu tady mm, nemáme jasno, protože na jedné straně straně k nám se dostává ta strategie. Potom zde máme pracovní skupinu pana Fan Rompoje. Potom je zde ten balíček hospodářského řízení. Do toho jsme se hodně vložili. A potom je zde revize smlouvy, kde jde o to změnit to kvůli tomu evropskému mechanismu pro finanční stabilitu v Evropě. A na, ta zároveň tedy diskutujeme o možné novelizaci smlouvy. Potom zde hovoříte o tom eh, evropském poletí, kdežto Sarkozy a pa, paní Merklová přijím, přijímají balíček konkurenceschopnosti. Zároveň hovoříte o těch guidance pro zaměstnanost, které se mají prodloužit, ale to bude velice vágní oblast pro to, aby vůbec se mohly definovat národní programy programy reform. Pane komisaři, já vás chci upozornit, eh, varovat. Te máme třetí věc, která nás zneklidňuje. V minulém roce, a to v součinnosti s belgickým eh, předsednictvím, se nám podařilo eh, změnit tedy trochu ten kurz těch guidelines pro zaměstnanosti a především jsme tam hodně zdůrazňovali otázku řádné zprávy věci veřejných, governance. Co to znamená, že nemůžeme mít hospodářskou sociální politiku, která bude úspěšná, pokud nebude doprovázena eh, skutečnou demokratickou diskuzi. Která znamená co? Znamená, že Evropský parlament bude mít eh, právo, národní parlamenty budou mít pravomoce a že skutečně eh, se budou respektovat sociální partneři a budou do toho zapojováni. Někdy máme dojem, že vaše návrhy se obrací zády vůči všem těmto věcem, které zakládají demokratický život v našich zemích. Já si myslím, že bez toho, aniž bychom si toto uvědomili, o co tady jde, tak eh, zde je velké eh, riziko, že to nebude koherentní, že se to rozpadne, že naše, naši obyvatele se od nás eh, otočí zády, k nám otočí zády a že i to bude znamenat, že toho komunitárního ducha zde nezajistíme. To nebude úspěšné. Děkuji. Pani Sharon Bowles za výbor Ekon předsedající tohoto výboru. Děkuji, pane předsedo. Dostáváme se do nové oblasti, do nové éry ekonomické vlády a evropský semestr poskytuje strukturu, eh, které stávající nástroje poskytovaly na základě článku 121 a 148 smlouvy. Tyto nástroje, nové nástroje by měly být zajištěny, by měly být podpořeny i Evropským parlamentem. Když se podíváme na tento evropský semestr, dojde k monitorování paktu růstu a stability, makroekonomickému eh, dohledu a to všechno může být propojeno s Evropskou strategií pro rok 2020 a integrovanými hlavními směry. To znamená, že Evropský semestr může poskytnout koherentní rámec pro různé ekonomické procesy v rámci Evropské unie právě tím, že se vzájemně posílí tyto procesy. Navíc náš výbor zdůrazňuje to, že ekonomická vláda musí být založena na komunitní metodě. Procesy musí být transparentní a musí zde být projevná odpovědnost, pokud mají být propojeny a pokud je mají podpořit naši občané. A toto, tento mandát představuje i zapojení Evropského parlamentu, tam, kde Evropský parlament již měl možnost Eh, se vyjádřit, měl by zároveň ve všech ostatních oblastech splnit svůj demokratický mandát a náš výbor podporuje i výbor pro zaměstnanost v dosažení tohoto cíle. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za EPP paní Corin Voltman-Kor. Děkuji, pane předsedo. Finanční a hospodářská krize nám bolestivým způsobem ukázala, že naše konkurenceschopnost a udržitelnost našeho sociálního hospodářství jsou ohrožené a proto se musíme z krize poučit, tak abychom lépe využívali našeho vnitřního trhu, posílili náš důchodový systém a zefektivnili pracovní trh. Proto naše politická skupina eh, vítá roční analýzu růstu a také závěry ECOFINu z 15. ledna, které vyjadřují výrazný signál, co se týče evropského semestru. Ekonomický růst a dostatek zaměst... pracovních míst. Toho můžeme dosáhnout pouze, když budeme mít stabilní měnu a stabilní hospodářství. Znamená to, že členské státy musí mít v pořádku své rozpočty, protože tím nejenom, že zabráníme problémům, které vidíme dnes, to znamená, že některé státy bojují s obrovskými dluhy, ale položíme tím i základ pro rozvoj a pracovní místa našich občanů i jejich dětí a budoucích eh, generací. Naše frakce nadále podporuje silné evropské hospodářské řízení, silný pakt růstu a stability, ambiciozní cíle hospodářského dohledu a ambiciozní strategii 2020. Ale to znamená, že do této metody budou zapojeny i Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty. Proto toto uděláme, nepotřebujeme nový eh, pakt pro konkurenceschopnost, ale již ji máme. Děkuji a nyní za sociální demokraty pan Udor Bulman. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený úřadující předsedo rady, vážené kolegyně a kolegové. Naslouchal jsem vám bezlivě. E, přečetl jsem si roční analýzu růstu i závěry ECOFINu. A je mi tím jasná jedna věc. Evropská unie se nechází, nenachází pouze v krizi hospodářské, ale i v krizi politické. To, co vy nám všichni doporučujete, není nic nového. Nechte si předložit od svých spolupracovníků dokumenty z posledních deseti let, dočtete se tam vždy totéž. Dočtete se tam vždy, že státní výdaje jsou příliš vysoké a že jediný způsob, jak se přizpůsobit nové době, jsou mzdy a ty mzdy jsou příliš vysoké. Nikdy jsem neviděl jiné doporučení, ať sněží nebo prší, ať eh, je krize nebo hospodářský růst. Je zde vždy stejná ideologie, která vůbec nesouvisí s empirickou hospodářskou realitou. Mám pro vás jeden návrh. Ti, kdo píší tyto analýzy, kdo je předkládají v radě a jinde, pošlete do měnového výboru. Chceme poznat jejich modely. Chceme se jich zeptat, zda nevidí, že je Evropa na hranici recese. Když odečteme hospodářský výsledek Německa, tak budete vědět, o čem hovořím. A máme zde minimální investování. Proč nehovoříme o zlepšování příjmů? Proč nehovoříme o spravedlnosti v rámci cyklu, tak abychom se společně naučili, jak se poučit z krize? O tom dokumenty mlčí. Vy jste letošní start zaspali a musíte se nasnažit, abyste splnili očekávání občanů Evropy. Ale řeknu vám jednu věc. Pokud v tomto duchu chcete rozhodovat eh, v březnu o ekonomické řízení, tak eh, naše frakce vás v tom nepodpoří. Děkujeme, paní Lena Ek za liberály a demokraty. Máte slovo. <laughs> Děkuji. Před rokem jsme zde hovořili právě o tom, jaké kroky potřebujeme, abychom řešili globální finanční krizi. V tom období návrhy mé skupiny mm, byly odmítnuty, protože byly příliš ambiciozní. Já jsem skutečně ráda, že dneska některé z našich návrhů se staly realitou. V současné době vidíme obrovskou propast mezi ambicemi na straně strategie pro 2020 a finančními zdroji, které potřebujeme pro dosažení těchto cílů. V návrhu rozpočtu pro 2020 musí komise objasnit Eh, jasně identifikovat eh, všechny záležitosti, které jsou spojeny s výdaji pro tuto strategii. Zároveň se to dotýká i revize víceletého finančního rámce. Zároveň bych eh, se ráda obrátila přímo na členské státy, protože zde vidíme určitou nevoli na straně Rady a ministrů pro finance, včetně našeho ministra, švédského ministra, investovat do budoucna. Národní rozpočty musí zakotvit právě tyto ambice ze strany Rady a potřebu potřebujeme rozpočty, mm, které by to umožnily realizaci těchto cílů, protože pokud, pokud nebudeme mít to finanční Eh, prostředky k dispozici, tak nedojde k žádnému růstu a celá strategie mm, selže. Proto chci, aby komise přišla s konkrétnějším legislativním návrhy a aby členské státy projevily více odhodlání. Potřebujeme závazné záležitosti, závazné cíle, pokud jde o legislativu této oblasti a pokud jde o mm, vytvoření pracovních míst a zároveň splnění cílů v oblasti energetiky na společné evropské úrovni. Stávající iniciativy například strategické mm, plány nebo mm, programy pro celoživotní vzdělávání, různé akční plány již byly v této oblasti přijaty. Ovšem Rada v červnu nebyla schopná předložit finanční prostředky. Potřebujeme, aby tyto projekty byly financovány. Všechny tyto projekty představují potenciál růstu a tvorby pracovních míst Eh, naše usnesení pro rok 2020. Tím vysílá naše skupina jasný signál radě o tom, že stávající struktura je nedostačující, metoda mm, koordinace selhala, mm, komunitní metoda musí být obnovena. Jsem ráda, že zde došlo k mm, určitému většinovému názoru, pokud je o toto usnesení. A to je jasný signál Evropského parlamentu, že požadujeme konkrétní kroky. Děkujeme, pan Filip Lambert, za zelené. Is this working? Yeah. Děkuji. Pane uh, President. Pane předsedo, pane komisaři, eh, Pane e, zástupče rady, víte, že zelení podporují více integrace v Evropě, tak abychom byli schopni vůbec zajistit udržitelný rozvoj ku prospěchu občanů, ale také abychom i zajistili to, že Evropa e, bude významným hráčem na plane, v planetě eh, v 21. století, ale e, v současné době je to hodně tedy narušeno právě tím vaším přeskumem růstu, protože co vy jste tam udělali, to je e, ideologie, která vůbec není nestraná. To je vaše ideologická volba, úplně jasná, protože vy chcete co? Vy chcete eh, dělat škrty ve, eh, ve výdajích. O příjmech se tam vůbec nemluví. Samozřejmě větší flexibilita. Vy říkáte reforma trhu práce, no to jasně znamená flex security a také vy mi řeknete, no, my to musíme udělat proto, aby ekonomika se oživila, ale to tady nejde jenom o to, také jde o opatření pro finanční sektor. No, to nám jasně ukazuje dvě věci. Za prvé, pokud jde o ta opatření, tak co říkáte k veřejným výdajům? Je třeba tedy rychle dělat škrty, ale u finančního sektoru říkáte ne, to si musíme promyslet, podívat se, jaký to bude mít dopad a především musí mít přechodné období, pokud jde o hospodářské řízení, o, pokud jde o ozdravení rozpočtu. Vy říkáte ano, leden 2011-2012, eh, ale pokud eh, jde o to ostatní, říkáte 2019, mm, takže eh, mm, prosím vás, tady na to nepotřebujete přece nějakou studii či nějaké přechodné období a vy mi asi řeknete, ano, a kde je v tom ta strategie 2020? No to je to základní téma a ta Evropa 2020, eh, eh, to znamená, že nebude kvůli těm vašim doporučením z toho vašeho přeskumu nebude možné ji vůbec realizovat eh, a nemilme se, je možné vůbec potom provádět takové nezbytné investice, jako do boje proti chudobě, boje proti změnám klimatu, do zaměstnanosti a tak dále a je to možné s těmi vašimi politikami? Ne, to je milné, to je lež, to je čistě komedie. Děkuji. Děkujeme. A nyní poprosíme za ECR pana Malcolma Harpra. Vážený pane předsedo, moje frakce podepsala a podporuje toto usnesení, když nesouhlasím úplně se vším, co tam je, ovšem je tam ta zásadní část a já bych to rád řekl před komisí, před radou. S tím souhlasíme a já bych to přečetl to znamená silný akt pro jednotný trh a tzv. Small Business Act pro vytvoření pracovních míst. Kde ale vytvoříme, nebo jak vytvoříme tato pracovní místa, milí kolegové, kolegyně? Samozřejmě na základě privátních investic, nových malých podniků, které budou vznikat. My už víme, že malé podniky jsou hnací silou tvorby pracovních míst v posledních deseti letech a můj vzkaz pro obě instituce je následující všech 27 členských států musí zahájit a musí vzít tuto záležitost tvorby pracovních míst v potaz. Musí to opravdu udělat velice seriózně a to na úrovni jednotného trhu. My všichni v to věříme. Členské státy investovaly mnoho finančních prostředků a zdrojů, aby otevřeli trh se službami. Ovšem řekli vůbec svým podnikům o tomto, o, této, e, o existenci těchto služeb, podpořili své podniky, podpořili onlineové obchodování, podpořili přeshraniční obchodování. Hm, skutečně bychom bychom měli konečně udělat praktické kroky, abychom opravdu uvolnil ten potenciál, který zde máme k dispozici společně s těmi projekty, o kterých hovořili mi kolegové. Skutečně musíme začít ne zítra, dneska a ne pouze hovořit o některých dlouhodobých cílech. Prostě konečně začněte, vrhnete se rukávy, začněte pracovat. Děkujeme pan předseda Lotar Bisky za společnou levici. Vážený pane předsedo, paní kolegyně Harms včera zmínila důležitou věc. Mimo tyto zdi téměř nikdo nechápe, jaká strategie, jaký e, systém stability, kdo co navrhuje a co pozměňuje anebo uvádí v účinnost. Jasné je, že strategie Evropa 2020 zatím nepřinešla řešení pro občany v krizi. Naopak, nadále sází na Eh, špatné politiky Evropské unie, které přispěly ke krizi. Nadále sází na, růst, eh, na pakt stability a růstu, který má být více vyhrocen a vybaven dalšími sankčními mechanismy. Jde de facto o šetření na úkor občanů, eh, jde o krácení důchodů, zda bude odstraněné indexování mest anebo zda dojde k flexibilizaci pracovní doby, vždy jde v podstatě o zadržování a krácení mzdy. A jde o omezení možnosti zasahovat eh, veřejné sféry do života občanů. Někteří to označují jako brzdu dluhům. Je vlastně jedno, zda se tomu říká economic governance nebo pakt pro konkurenceschopnost nebo eh, politika stability a nebo doporučení komise na eh, základě roční analýzy růstu. Takovouto politiku naše politická skupina nepodporuje. Samozřejmě je zde rozdíl, zda parlamenty vůbec mají co říci k těmto věcem a mohou k něm něco říci. Včerejší diskuse o postupu pozměňování nám vysílá dobrý signál, že stažení se do politiky 19. století, kteří utvářeli vládní tajní radové, je něco, co si nenecháme líbit. A stejně tak bychom se neměli stáhnout eh, k systému Evropy dvou rychlostí. Děkuji. Eh, Děkuji, pan Mario Borgesio. Pane předsedo, Evropa 2020 je velký program, ale musíme eh, eh, i tam dát těch 20 obnovitelných zdrojů. To je další eh, cíl. A i Eh, samozřejmě finanční krize vedla různé problémy, jako se investicemi do tohoto a je třeba se podívat eh, i na eh, Čínu, která je prvním vývozcem solárních panelů, Indie také, tedy větrných mlínů, takže my musíme zajistit, že tady my u nás budeme vyrábět naše vlastní solární pa- panely a větrné mlíny, takže protože pokud se bude vyrábět ve velkém, tak se ušetří například to je něco, či můžeme vybavit hodně potom masivně evropská města města. Potom je třeba i e, mít evropskou energetiku, e, která bude garantovat dodávky evropské veřejnosti. E, spíše a e, e, systémy, e, rozvodné systémy dnes jsou přirozenými monopolemi. Samozřejmě ty by měly být pod jedinou zprávou a my bychom měli tomu dát přednost než nějakému bezuznému liberalismu, a protože to nepřispívá našim, není ku prospěchu občanů, ale akcionářů. Již 50 let my hovoříme tedy o emisích CO2, víme o tom, a, ale je třeba tedy proto urychlit, eh, investovat do eh, výzkumu třeba do eh, čistých motorů. Děkuji. Filip Klejs, jedna minuta 30 vteřin. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Abychom mohli realizovat cíle strategie 2020, je nesmírně důležité, aby se výrazně změnila imigrační politika EU a členských států, tak jak navrhuje komise, tak priority, mimo jiné začlenění do pracovního trhu, snižování strukturální nezaměstnanosti, eh, rozvoj eh, vyškolených pracovníků, kteří odpovídají Eh, požadavkům trhům a celoživotním vzdělávání. Masivní import pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii svědčí o krátkodobém pohledu a je v rozporu s prioritami, které jsem právě zmínil. Je asi 25 milionů nezaměstnaných v EU. Měli bychom tedy začít nejprve pomáhat zaměstnat tyto osoby, než eh, se budeme opírat o masivní imigraci přivádět do Evropy školené pracovníky, to eh, vytváří větší brain drain eh, v zemích původu, ale také to sebou přináší příchod dalších neškolených pracovníků. Je to potom takový začarovaný kruh a dlouhodobě to neprospěje nikomu. Měli bychom konečně udělat analýzu zisku a nákladů, co se týče imigrace ze zemí mimo EU. I to by měla být součást pokynů pro eh, pracovní politiku členských států. Děkuji. Další řečnici Marian Jean Marinescu strategia două mii douăzeci include obiective care nu pot fi atinse fără a se acorda. Strategie 2020 obsahuje cíle, kterých ale můžeme dosáhnout pouze pokud zdůrazníme některé ty oblasti, o kterých se tam hovoří, třeba evropské zemědělství, které musí být efektivní a konkurenceschopné a bude přispívat udržitelnému inteligentnímu eh, rozvoji a, inkluz, a bude inkluzivní. Eh, potom spolehlivá výroba potravin a eh, řádné nakládání s přírodními zdroji zdroji, zachování teritoriálních rovnovách, to vše a rozvoj venkova, to je všechno nezbytné pro to, abychom měli efektivní politiku zemědělství a mm, dobrý sektor, produktivní sektor zemědělství. Pokud je o průmysl, zde nám chybí infrastruktury, e, třeba e, železnice, jednotné železnice. To je třeba pro to, abychom mohli liberalizovat železniční dopravu. Kromě toho je třeba i realizovat jednotné evropské nebe a potom máme zde další projekty jako Cesar. Další důležité faktory v tomto smyslu úmyslu je rozvoj transevropských sítí, a to nejenom e, přepravních dopravních sítí, ale také energetických sítí. A to e, samozřejmě do toho musíme vložit řádné finanční prostředky, protože to jsou právě ty projekty, které mají přidanou hodnotu. Třeba e, projekt Nabucco, ten bude blahodárný pro všechny členské státy a tím zrušíme tu závislost EU na zdrojích z jiných zemích. Děkuji. Děkujeme. A nyní se podíváme na další řečníky. Paní Úskok, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Pokud skutečně chceme dosažení určité obnovy, tak musíme především obnovit důvěru. Richard Naše věnoval velikou pozornost eh, této záležitosti, měl, popsal celou záležitost, byl i z, u nás v Evropském parlamentu a hovořil o tom, že potřebujeme určitou rovnost, určitou rovnost, dosažení rovnosti, tak abychom poté mohli obnovit důvěru. Strategie Evropské unie pro rok 2020 právě musí vytvořit tuto důvěru. A pokud chcete, aby k této důvěře došlo, tak se na to musí podílet i odbory. Krize totiž má největší dopad právě na odbory, na pracující, na naše důchodce a tomu musíme udělat průtrž, protože my právě v Evropské unii musíme zajistit zároveň i rovnost, rovnost pohlaví. To bohužel není často jasně slovně vyjadřeno, ovšem toto jsou záležitosti, které musíme realizovat a zároveň musíme posílit průmyslové politiky, musíme investovat do budoucna, musíme investovat do naší infrastruktury. Toto je základní pro budoucí rozvoj. Musíme přerozdělovat inteligentnějším způsobem zdroje, všechny procesy. Musíme vytvářet více zelených pracovních míst, tak abychom mohli dostat na celos, v rámci celosvětové konkurence. A zároveň musíme věnovat velikou pozornost i energetické oblasti, politikám v této oblasti. Cíle, které máme v této oblasti, bohužel ještě nejsou závazné. Měly by být závazné. To je klíčové, pokud chceme dosáhnout cílů v oblasti hospodářské soutěže, která je zásadní pro cíle strategie 2020. Pokud se nebudeme mít dostatečnou ambici, tak samozřejmě nikdy nenalazneme ani politickou vůli. Především v energetické oblasti musíme postupovat nesmírně inteligentním způsobem, tak aby klienti platili méně, abychom posílili podniky a abychom skutečně dosáhli ekonomických politik e, na evropské úrovni. Děkujeme, říká paní předsedající. Nyní paní Lin, jedna minuta. E Pokud chceme, aby strategie 2020 byla úspěšná, tak je třeba, aby tyto hlavní směry byly efektivně implementovány. Národní reformní programy eh, musí mít prioritu, kterou si zaslouží eh, a nikdo nesmí být ve skluzu, nikdy nesmí být v pozadu. Nezaměstnanost lidí s postižením starších zaměstnanců, to je hanebné a já eh, si myslím, že i je třeba řádně na pracovišti aplikovat protidiskriminační předpisy. Je důležité, aby cíle, na kterých jsme se dohodli, byly skutečně plněny. Ano, je to na členských státech, aby si stanovovali konkrétní cíle, to je pravda, aby je pak plnili, ale Evropská unie zde má důležitou roli při zlepšování právě výměny, výměny z dobrých zkušeností. Proto vítám eh, odstavec 27, který to jasně říká. A mm, my vedeme velké diskuze o tom, jakou formu by měla mít tato strategie 2020, ale máme zde ty hlavní směry zaměstnanosti a teď je čas, abychom začali je plnit, aby zde byly výsledky. Děkujeme. Děkuji vám, paní Liné, a nyní paní Turunen. Jeden minuta a půl. Děkuji vám. My zde velmi často hovoříme o hospodářské zodpovědnosti v Evropě. Často se to potom ale projeví pouze jako seškrtávání veřejných eh, výdajů a nechodí to ruku v ruku se zlepšením situace. Měli bychom si položit otázku, co to vůbec je hospodářská zodpovědnost. My zde vidíme velký rozpor mezi politikou v Evropě a v členských státech na jedné straně v té roční analýze růstu a u evropského semestru vidíme, že to vede k menšímu počtu pracovních míst a k menšímu růstu v Evropě. Na druhou stranu říkáme ve strategii Evropa 2020 a v pokynech pro zaměstnanost, že máme vytvořit více pracovních míst a lepší pracovních místa. To není koherentní. My máme 23 milionů nezaměstnaných v Evropě. 5,5 milionů jsou lidé mladší 25 let. Je zde celá řada chudých lidí. A hospodářská politika situaci nezlepšuje. Proto je rozhodující vytvořit v Evropě nová pracovní místa a skutečně zrealizovat strategii 2020 a zrealizovat pokyny pro zaměstnaneckou politiku. To by znamenalo hospodářskou zodpovědnost, ale bojím se, že se tak nestane. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Cabrnoch, ale zdá se, že není v sále, takže nyní má slovo pan Salavarkos na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Chudoba, klimatické změny, migrace, energetika, ale především, především energetika. To jsou některé ze záležitostí, kterým čelíme v současné době v Evropské unii. Bude to vyžadovat finanční prostředky a investice, pokud chceme řešit všechny tyto výzvy. Samozřejmě ale víme, že finanční prostředky se zmenšují v Evropské unii. Co to znamená? Strategie EU pro rok 2020 může mít problémy s plněním jednotlivých cílů. Ovšem, měli bychom udělat vše, co je v našich silách, především na poli nezaměstnanosti, to, která je nejvyšší za posledních deset let. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že musíme poskytnout kvalitní mm, vzdělávání, různé projekty, které by měly být v celé Evropské unii revidovány, které by měly být oživeny. Členské státy by se měly zavázat v této oblasti k dosažení konkrétních cílů. Potřebujeme opravdu kvalifikované pracující, pokud chceme čelit krizové situaci, zaostáváme v této oblasti, musíme vytvořit určité celoevropské systémy. A zároveň si myslím, že potřebujeme určitý evropský pas dovedností, zručností, slova nestačí, musíme je přetavit konkrétní činy. Děkuji, říká paní předsedající. A nyní na 1,5 minuty pan Garcia Malgario. Děkuji, paní předsedkyně. My zde máme jediný dotaz, jednu otázku. Co můžeme udělat na evropské úrovni, abychom dali práci těm, kteří nemají? Abychom eh, reagovali na tuto otázku, tak já musím eh, objasnit ten první konsensus. Bez eh, makroekonomické stability nebude růst. Eh, ekonomický růst a především tedy eh, mm, to, co eh, se tedy navrhuje zde z různých tedy stran, to by především z levice, to by nebylo dobré pro budoucnost a je třeba ale teď se dohodnout, jak budeme, inici- jak budeme financovat ty naše iniciativy, které se zde navrhují. Je dobré, abychom tedy doslova aplikovali strategii 2020, pokud jde o ty škrty v rozpočtech. Zde je nezbytný konsensus, abychom vůbec mohli eh, nastartovat stabilní růst a proto musíme mít jasný obrázek, ale zatím neexistuje takový jasný obrázek. Na ECOFINu, co se děje, nám ukazuje, že tam je celá řada různých nekoherentních, nekonsistentních, roztroušených nápadů a myšlenek. A potom, za prvé, my mm, tedy nemůžeme tedy pouze e, e, pořád, my musíme pomáhat tedy společně případně těm zemím, které mají problém. Dále i e, v té zprávě Montyho existují dobré nápady, ale nejsou v té strategii 2020 a dále. Evropská investiční banka má určité tedy zdroje, které třeba použít a je třeba tedy je navyšovat tak, abychom měli takové peníze, které bychom potřebovali v tom našem Marshallově plánu pro Evropu. Děkuji vám. Prosím, hlídejte si čas, kolegové. Paní Podimata, minuta 30. Děkuji. V Evropské unii v současnosti diskutujeme o efektivní reakci na krizi, která by umožnila dosáhnout našich strategických cílů, jako je udržitelný rozvoj, ochrana zaměstnanosti, sociální pokrok, sociální soudržnost. Jsou tady ale dva problémy. Za prvé, diskuse o strategii Evropa 2020 je stále ještě oddělená od balíčku hospodářské zprávy, evropského semestru, průběžného sledování rozvoje a výsledek je, že buď máme roztříštěné strategie, anebo paralelní strategie, aniž by existovala dostatečná koordinace mezi nimi. Výsledkem je, že pak jedna strategie vlastně může negativně ovlivnit druhou. Je třeba, aby eh, tedy se kladl větší důraz na přísnější pravidla v paktu stability, na větší rozpočtovou kázeň, tak, aby se podařilo nalézt přesvědčivá řešení a najít dostatek financí pro strategii Evropa 2020. Vážení kolegové, myslím, že podobně jako u Lisabonské strategie, tady skutečně existuje riziko, že mnoho cílů zůstane jen na papíru, pokud se nám nepodaří přesvědčivě vystupovat vůči evropským občanům, kteří na svých bedrech nesou hlavní eh, břemeno krize a kteří nejsou schopni sledovat eh, odborné diskuse týkající se reformy paktu stability a mm, všech eh, různých ukazatelů. Musíme pochopit, že se nemůžeme zabývat jenom ukazateli a čísly, ale také lidmi. Děkuji, paní Podemata. A nyní paní Golár, minuta 30. Paní eh, předsedkyně, děkuji. Eh, vážený zástupce eh, maďarského předsednictví, pokud mě budete poslouchat, vážený pane komisaři, mám čas jenom jednu minutu a přitom bych nejraději zůstala mlčet, prostě neříct vůbec nic. Ta strategie 2020 totiž podle mého názoru se velice vzdaluje tomu, co skutečně potřebujeme. Vy si myslíte, že díky nějakým hlavním směrům a vlajkovým lodím a nejrůznějším dalším termínům, kterými se celé dny a týdny zabýváte, Myslíte si, že tím vrátíte důvěru evropským občanům? To se tedy mílíte. Pokud se podíváte na současný stav světa, myslím, že Číňané, Indové nebo další rozvíjející se země by byly nějak zvlášť ohromeni tím, co děláme s hospodářským růstem. Jakožto zpravodajka pro hospodářskou zprávu bych nejradši opravdu tady zůstala mlčet. A chtěla bych říct si jednu jedinou věc. Ve své práci budeme velice rozhodní. Nemyslete si na radě, že prostě stačí, že nám řeknete, že je třeba rychlého postupu a že díky tomu dosáhneme společné dohody. Parlament chce skutečně řádnou diskusi a to, aby rada mu naslouchala. A pokud jde o mě, evropské dluhopisy v podstatě by eh, měly být nezbytnou součástí tohoto balíčku. Děkuji. Děkuji paní Gulár a nyní na minutu pan Epping. Děkuji, paní předsedkyně. Já, když slyším slovo evropské dluhopisy, Eh, tak eh, z toho nejsem příliš eh, nadšen, ale je to slovo, které zde opravdu hodně zaznívá. Je to v důsledku hospodářského růstu kdy přesto všechno vlastně vlády nejsou schopné přispět ke tvorbě pracovních míst. Chybí nám dostatečná konkurence, schopnost je zde velký rozdíl mezi Německem a jihem Evropy. Skutečně tady existuje veliká propast. Souhlasím s tím, že Lisabonská smlouva pardon, Lisabonská strategie eh, byla tedy dobrým cílem, ale nepřispěla k žádnému výsledku. A myslím, že vymýšlet něco podobného, to je eh, špatný nápad. Je třeba si uvědomit, že hospodářská, společná hospodářská zpráva v podstatě zničí pracovní místa ukázalo se, že ve většině zemí je zájem na eh, nalezení více pracovních míst, ale že eh, v souvislosti s tím je třeba snížit daň z příjmu právnických osob. Děkuji. Já to. Nyní pan Royal na minutu a půl. Eh, paní předsedkyně, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, my se nacházíme uprostřed velké hospodářské krize, už o tom hovoříme měsíce ale my de facto jenom opakujeme nadpisy a jinak neříkáme nic. My se prostě nemůžeme takto dále chovat, nemůžeme produkovat pouze headliny. Co můžeme udělat pro růst a stabilitu? Jak můžeme přispět k tomu, aby finanční svět byl opět v pořádku? Ale místo toho přicházíme den za dnem s novými myšlenkami, na co bychom ještě mohli utrácet. My se musíme skutečně soustředovat na rozumné projekty. My hovoříme o inovacích, ale přitom nedáváme k dispozici prostředky. Tak co to má znamenat? A e, hospodářství, to je třeba jednoduše a prostě dávat jim pobídky, ale ne e, uvažovat o tom, jakým způsobem je znovu zdanit, na, narušit náš hospodářský systém. Já vám uvedl jeden příklad. Myslíte si opravdu, že to, co jsme tady eh, přijali v souvislosti eh, s energetikou, že to pomohlo hospodářství nebo ne? já si myslím skutečně, že je třeba, abychom eh, hovořili poněkud eh, otevřeněji, poctivěji, možná neprodukovali tolik všelijakých rozhodnutí, ale rozhodnutí, která mají smysl. Děkuji vám. Nyní paní Gönc na minutu a půl. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Finanční a hospodářská krize je současně krizí politickou krizí politiky zaměstnanosti. A proto je důležité, a to také ukazuje naše zpráva, že je nutné, abychom měli kvalitní strategii, koordinovanou strategii, abychom se angažovali v oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti. A to znamená, že musí přispět všechny země. E, to znamená, že se musí přijmout také opatření na straně zdanění. Jedině takto se posuneme vpřed. A jakmile se zlepší hospodářské prostředí, tak se zlepší i zaměstnanost a budeme mít růst. Je třeba přijímat rozhodnutí a tato rozhodnutí musí být eh, konzultována se sociálními partnery. My také máme nový nástroj zvaný Evropský semestr a toto je jeden eh, způsob, eh, jak posílit spolupráci v Evropě. Za maďarského předsednictví tento nový nástroj bude poprvé uveden v život a my věříme, že nás to posune k úspěchu. Já věřím, že opravdu každé hospodářské opatření eh, se musí řídit podle těchto zásad. Děkuji vám. Ano, eh, dámy a pánové, nyní eh, požádala, požádali další, eh, kteří chtějí zasáhnout debaty. Paní Morvaj, prosím velmi stručně. Ano, paní Gens, jak vidím, opravdu rozumí této problematice, ví přesně, jak se dají vytvořit pracovní místa a tak dále. Ale já jsem možná něčemu z toho nerozuměla. Možná, že byste mě mohla pomoci, například odkud se mají vzít ty peníze, které potřebujeme, kde se mají vytvářet ta pracovní místa. Možná, že i rada by mě mohla eh, odpovědět a možná také pan komisař a to se netýká jenom Maďarska, ale také dalších evropských zemí, jak lze skutečně vytvářet eh, pracovní místa, kde se vezmou. Já bych skutečně ráda slyšela konkrétní odpověď. Vážená kolegyně, omlouvám se, ale musíme eh, tady opravdu e, dodržovat principy pro poskytování modré karty. E, tyto karty je možno vznášet e, v konkrétních případech, kdy se prostě chcete obrátit k jednomu kolegovi či kolegyni s určitou konkrétní záležitostí, takže ne pro interpelaci komisařů či jiných. Paní Gens si přeje teď reagovat. jste se zmínil o Maďarsku, takže prosím, chcete odpovědět paní Gens, ale prosím velmi stručně. Chcete reagovat na to, co řekla paní Morvaj? Paní předsedkyně, Ráda odpovím na tuto otázku. Bohužel máme velmi málo času na to, abychom o těchto věcech diskutovali. Myslela jsem na aspekty, jako změny v daňové oblasti. Je třeba zjistit, zdali e, budou sníženy ty rozdíly ve společnosti díky e, těmto změnám v daňových základech Eh, budou z toho také těžit podniky, vytvoří podniky více pracovních příležitostí a nebo tyto změny eh, v daňové politice je spíš povedou k tomu, aby propouštěli. Rovněž eh, jde o změny v vzdělávacích systémech. Jde o to, zdali tyto změny jdou směrem k tomu, aby mladí byli lépe připraveni pro trh. Děkuji. Eh, paní Giaconcari chce také eh, vystoupit, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Má kolegyně eh, po pravici Eh, zdůrazňuje hlava nehlava, že politika ekonomice škodí a tady eh, přijímáme prý politiky, které věci pouze zhoršují. Já bych se jich chtěla zeptat, zdali se opravdu domnívá, že finanční rámec eh, narušuje ekonomiku. Předsedkyně, dobře. Pan Royal chce také reagovat. Máte 30 vteřin. Ano. Ano, samozřejmě. Když se podíváte na opatření eh, z posledních měsíců, tak eh, jenom si spočítejte, jaké náklady jsme tím způsobili. Je to skutečně, ne vždycky, ale velice často narušujeme hospodářský rozvoj. Například, když se podíváte na to, co řekl komisař pro průmysl, eh, ten to řekl jasně, že při veškerém rozhodování bychom měli používat kritérium, nakolik to pomůže evropské konkurenceschopnosti. Děkuji. Pan minister Svajt také požádal o slovo. Pan López, eh, máte 30 vteřin, pokud chcete vystoupit. Pan Sturis nereaguje, takže budeme pokračovat. Eh, předsedkyně říká, na řadě je pan Zeber na minutu 30. Já myslím, že eh, všem je tady eh, jasné, že tak, jak Evropa se zbližuje, tak je třeba také sledovat hospodářskou politiku, proto tady máme ten evropský semestr, ale samozřejmě musíme mít také hranice, Například eh, jsou to ty eh, sociální projekty, eh, kolektivní vyjednávání a podobně. Tady bychom skutečně měli spíše abstinovat. Tady bychom opravdu nevidím smysl toho, že by Evropa měla stanovovat výši mest. To by mohly být jednoduše naším úkolem je odstraňovat bariéry na hospodářském poli a takto podporovat růst. Eh, není možné, abychom určitým průmyslovým odvětvím zajišťovali určité eh, ziskové rozpětí. To nejde. Já si myslím, dalším úkolem Evropské unie by mělo být to, abychom eh, modernizovali v maximální míře infrastrukturu. To se týká komunikace, to se týká průmyslu a k tomu potřebuje mít Evropa příslušné prostředky, zejména tam, kde členské země nemají dostatek prostředků, aby se jim pomáhalo. Takže proto by Evropská unie potřebovala mít eh, jasné vlastní zdroje a e, já tedy apeluji na radu a komisi, aby e, v tomto smyslu se něco udělalo takto můžeme ze strany Evropy e, pomoci, ale ani tady nejde výhradně o peníze. Děkuji paní Steinbrück na minutu a půl. Pane komisaři, kolegyně, kolegové, Strategie EU 2020 je nesmírně důležitá pro rozvoj evropské sociální a hospodářské politiky, ale také pro národní sociální a hospodářské politiky. Musíme dávat pozor, aby se tato strategie nezneužívala a aby se neodbourával sociální stát v členských zemích pod touto záminkou. Komise eh, ve své výroční zprávě navrhuje krácení mest a sociálních výdobytků. Někteří už o tom dnes hovořili. Dopad na lidi bude katastrofální. Prostě není možné, aby lidé pracující sami eh, platili náklady konsolidace rozpočtu. Ale já chci apelovat na všechny členské země, aby se řídili podle integrovaných hlavních směrů při vypracovávání svých národních reformách je třeba zachovat eh, rovnováhu mezi hospodářskými a sociálním plněním. My eh, hovoříme o nových pracovních místech, nových typech pracovních míst eh, na dobu neurčitou. Není prostě možné aby se změkčovala práva pracujících proto, aby se integrovali noví eh, lidé, zejména mladí lidé do pracovního trhu. Tím se zhoršuje jejich situace a my potřebujeme daleko konkrétnější opatření, tak abychom pomohli těm nejohroženějším a ne pouze mm, takovéto eh, iniciativy. Děkuji paní Hübner, minutu a půl. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně. Já dnešek a zítřek čtu tak, že zaměstnanost v Evropě bude udržitelná, pokud budeme mít konkurenceschopnost eh, v ekonomice. O to nám musí jít. Pokud chceme být úspěšní v konkurenceschopnosti v Evropě, tak potřebujeme Eh, určitý institucionalizovaný proces konkurenceschopnosti. Musíme identifikovat určité faktory úspěšnosti a musíme reagovat na situaci. Musím rovněž říct, že již teď si myslím, že máme poměrně značný rozsah těchto nástrojů a eh, že tady je už eh, poměrně dobře stanovený institucionální rámec a jde o to, abychom měli trochu politické vůle, aby ten proces proces směrem ke konkurenceschopnosti vedený eh, komisí byl opravdu eh, dotažen a eh, myslím teď na evropský semestr, už tady byly provedeny určité výzkumy, jsou tady určité nevyvážené situace, je třeba, aby se do hledáčku zájmu dostali i určité nové ukazatele a strategie 2020 musí být velice důsledně uplatňována již teď a ne až po roce 2013. A v neposlední řadě e, pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky potřebujeme opravdu každého jednotlivce. A e, je třeba e, tady Evropu nerozdělovat. Udržitelné pracovní příležitosti mohou být vytvářeny pouze tehdy, když bude Evropa držet pohromadě, pospolu rozdělená Evropa nebude dost konkurenceschopná. Děkuji vám. Pan Ery na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně Tady jsme vyslechli zpravodaje a koordinátora pro e, tuto zprávu e, ohledně hlavních směrů na rok 2020. Já jsem rád, že pro tento rok chceme udržet tyto hlavní směry. To je dobrá věc, to můžeme podpořit. Nicméně Lisabonská smlouva nám také E, naznačuje, že bychom měli provést určité změny a e, to každoročně sledovat vývoj. Tam musíme být velmi bdělí a e, tlačit radu a komisi, aby se případně věci pozměnily. To znamená, že co se týče strategie 2020 a e, také během práce v rámci evropského semestru musí být e, tyto hlavní směry tím, co nás povede. A pokud tady jsou určité odlišnosti, tak je třeba věci pozměnit podle potřeby a změny e, mohou nastat. Nedávno jsem se dozvěděl, že v reformních programech na národní úrovni již existuje změna ohledně cíle 75%. Eh, eh, teď se hovoří již v těchto národních programech o 72%, eh, takže musíme na tohle všechno hledět. Ohledně strategii Lisabonské jsme toho hodně přijali a málo vykonali. Tak pozor tady. A teď ještě k důchodům a platům. Souhlasím s tím, že není možné intervenovat, eh, gerovat do národní působnosti, subsidiarita musí být zachována a je třeba se zavázat k určitým krokům na národní úrovni pro mladé lidi s postižením a další. Děkuji, paní předsedkyně. Na řadě je paní Morvaj. Máte otázku k panu Erimu? Rychle, prosím. Velice upřímně musím položit otázku eh, svému maďarskému kolegovi ohledně platů a ohledně důchodů. Eh, subsidiarita v této oblasti znamená podle vás, že zaměstnanci eh, a důchodci postkomunistických zemí, včetně Maďarska, budou vždy vlastně pobírat mnohem nižší e, platy či e, penze než e, zaměstnanci a důchodci v západních zemích. 70 tisíc forintů a tak dále. Řečník je přerušen. Pan Ery má 30 vteřin na odpověď. Děkuji. Ne, paní poslankyně, ale otázka důchodů úzce souvisí s výkonností hospodářství, souvisí s tím, jak jsme schopni eh, spravovat zdroje a to potom může přispět ke zlepšení důchodové situace. Pokud jde eh, o úspěchy, které mohou vést k navýšení mest a důchodů, eh, ty stojí především na zlepšení konkurenceschopnosti. schopnosti. Děkuji. Budeme pokračovat dál. Paní Morán Šartě, minuta 30. Děkuji, paní předsedající. V rámci strategie 2020 by tyto hlavní směry pro zaměstnanost měly řešit tři hlavní úkoly. Za prvé, dostat se z krize prostřednictvím výzkumu, inovace, konkurenceschopnosti, tak aby se skutečně podařilo znovu nastartovat hospodářství a zajistit i e, zabezpečení sociální. Za druhé, je třeba e, vlastně obnovit celou generaci zaměstnanců, kteří dnes odcházejí do důchodu. A za třetí, je třeba zajistit e, konkurenceschopnost v globalizovaném hospodářství tím, že podniky zbavíme určité daňové zátěže, která jim působí problémy. A v tomto kontextu musíme se zaměřit na tři hlavní cílové skupiny. Za prvé mladí, eh, mladí lidé. Pro ty eh, skutečně musíme eh, bojovat, musíme zajistit, aby neodcházeli ze školy bez kvalifikace, protože pak nenajdou práci. Mladí lidé jsou důležití, protože jim musíme pomoci dostat se do pracovního procesu a to nejenom prostřednictvím nějakých nejistých smluv či stáží. Je třeba důsledně bojovat proti nezaměstnanosti mladých, protože to je trvalé zlo, které skutečně v v našem současném světě je velice časté. Druhou cílovou skupinou musí být ženy. Ženy jsou často také eh, vlastně terčem těch nejistých pracovních míst a nemají dostatečný plat. A třetí cílovou skupinou jsou seniori, kterým musíme udržet pracovní místa. Existují na to v Evropě nástroje, především ESF, a je třeba právě o tento nástroj se opřít. Děkuji, paní Morá. A nyní máme tady postupy Catch the Eye. Hodně žádostí oslovilo více než 20 poslanců, takže asi ne všichni budou moci vystoupit. Budeme respektovat eh, prioritní pořadí s přehlednutím i k těm, kteří už se hlásili třeba o slovo dříve, ale nedostali slovo. Jako první pan Sikiersky máte minutu maximálně. Děkuji, paní předsedající. Od chvíle, kdy komise předložila strategii EU 2020, už uplynul více než rok. Během tohoto roku řada evropských zemí stále ještě bojovala s dopady krize. A vlastně kroky na zavádění strategie se dostaly do pozadí. Mělo by se vlastně v rámci strategie o 20% snížit počet lidí ohrožených chudobou, měly by se navýšit investice do výzkumu a vývoje, ale tyto cíle zatím stále ještě nejsou naplněny. Nezaměstnanost v EU je v současnosti kolem 10% a neexistují zatím vyhlídky na nějaké zásadní zlepšení. Evropa se z krize dostává velmi pomalu a to znamená, že nezaměstnanost bude i nadále vysoká. Také to znamená, že je stále více lidí vyloučeno ze společnosti a že přetrvává chudoba. Děkuji vám. Děkuji. Pan Guerrero, jedna minuta. Děkuji. Paní předsedající, v roce 2020 a po roce 2020 eh, existuje takové hlavní systémové riziko pro EU a sice, že EU přijde o konkurenceschopnost oproti významným hospodářským aktérům, jejichž technologie je stále vyspělejší a silnější ta konkurenceschopnost, to je to, co potřebujeme k hospodářskému růstu, co potřebujeme k tvorbě pracovních míst, co potřebujeme také k ochraně eh, našeho eh, sociálního modelu. Jedinou nezbytnou surovinou, které máme, kterou máme k dispozici, jsou znalosti. A my musíme těchto znalostí využít pro inovace, pro to, abychom se přizpůsobili změnám a především proto, abychom stáli v čele těchto změn. Proto potřebujeme mnohem více investovat do univerzit, do vzdělávacího systému, do eh, rozvoje tak, a do vývoje tak, abychom skutečně byli eh, mocností založenou na znalostech. Paní Maner na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Tento cíl 2020 je ambiciozním cílem a cílem dobrým. Já bych se chtěla ve svém příspěvku eh, soustředit na praktické nástroje, které nám umožní eh, tyto cíle realizovat právě na té nejnižší úrovni, kde se nám to nepodařilo e, v případě Lisabonské strategie. Je třeba opravdu zohlednit všechny regiony Evropy. Je e, nutné se podívat na faktory, které je charakterizují, na jejich e, potenciál znalostní a jiný, abychom vytvořili více pracovních příležitostí, abychom Eh, měli politiku inovační, je zapotřebí eh, vést důsledně politiku soudržnosti a zohlednit potřeby regionu. Eh, politika v oblasti výzkumu a rozvoje musí být financována. Je to Eh, ale eh, klíčově podmíněné politikou soudržnosti. Je, byla jste velice stručná a přesná, paní Figerejdu. Eh, děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, pardon, je opravdu velkou hambou, že sociální otázky se takto řeší na komunitární eh, úrovni, či spíš neřeší. My systematicky tyto věci přehlížíme a to jenom posiluje neoliberální uh, E, postoj tváří v tvář téměř 25 milionům nezaměstnaných e, a 30 milionům lidí, kteří žijí e, v nejistých situacích co do pracovních možností a smluv. A přitom tedy vidíme na druhé straně růst finanční zisky. Eh, takže je jasné, že různé sociální organizace se začínají čím dál tím více ozývat. Nedávno Evropský parlament v Bruselu zorganizoval konferenci, kde to bylo jasně ukázáno. Miliony eh, pracovníků jsou znepokojeny a rozhorčeny. Mladí eh, ženy a další chtějí bojovat za Evropu s jinými politikami. Je třeba skončit s politikou paktu stability a růstu, je třeba respektovat pracující. Děkuji vám. A teď prosím, pane kolego, na jednu minutu. Vážení kolegové, tento parlament by měl mít eh, dostatečné pravomoci na to, aby mohl navrhnout lepší hlavní směry rozvoje eh, než to, co máme v, roce, eh, v strategii na rok 2020. My musíme pomáhat rodinám, musíme pomáhat mladým, kteří hledají práci, musíme pomáhat těm, kteří po mnoha letech zaměstnání najednou o to zaměstnání přijdou. Naši občané musí být zaměstnáváni prioritně, musí mít přednost před jinými každá členská země by měla poskytovat dostatečné informace o tom, jaké má k dispozici eh, pracovní místa. A taky bychom měli lépe střežit hranice, abychom zabránili přílivu eh, stovek tisíc eh, imigrantů, kteří se sem dostávají kvůli politickým krizím jinde ve světě. Takto se nám podaří Eh, také bránit vzniku napětí mezi našimi lidmi a přistěhovalci. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vzhledem k této strategie se rozcházejí naše očekávání. Jedni si myslí, že je to pouze mluvení do větru a že nemá cenu ani toho papíru, na kterém je naše strategie vytěštěna. Eh, chystají se dramatické věci. Tím, že bude větší flexibilita na trhu práce, to může vést opravdu k masové migraci pracovních sil. Zhruba 40 eh, eh, nové generace by podle našich eh, cílů měla mít vysokoškolské diplomy. Já se ptám, na co? My skutečně nepotřebujeme tolik akademicky vzdělaných lidí, když pro ně není práce. Já si myslím, že my samozřejmě potřebujeme lepší, lépe kvalifikované lidi, ale to nedosáhneme tím, že prostě 40% obyvatel dáme univerzitní diplom, který si potom nechají vyset na zděje. Děkuji vám paní předsedkyně. Já jsem chtěl, aby bylo jasné, že je zásadně důležité to, a zejména v této chvíli, kdy jsme v tak závažné finanční krizi, abychom se zaměřovali na ekonomický rozvoj založený na růstu a růstové strategii. Zejména potřebujeme politiku zaměstnanosti. Já si myslím, že naše politika zaměstnanosti musí řešit nejenom ekonomické problémy, ale také problémy sociální. A proto chci, aby tady zaznělo to, že musíme ve strategii 2020 věnovat pozornost eh, různým kategoriím zaměstnanosti. Například tady hovoří o zaměstnanosti mládeže, ale rovněž musíme brát v úvahu ty, kterým je přes 50 a mají obavy ze ztráty zaměstnání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 E, oblasti jsou také velmi zásadní. Takovéto závazky zajistí ekonomickou nezávislost Evropské unie. Domnívám se, že strategie 2020 by měla být e, více přiblížena evropským e, občanům, kteří by měli pochopit, jak se do ní musí zapojit jednotliví aktéři, včetně jich samotných evropských občanů. Děkuji. Veský na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vytyčné... Děkuji, paní předsedkyně. Hlavní směry zaměstnanosti by měly být vnímány jako klíčový nástroj v procesu ekonomického řízení v rámci evropského semestru. Jsou to takové e, vlastně zásady, ze kterých mají e, e, národní státy vytvářet své národní programy. A vzhledem k časovému harmonogramu národních reformních programů, eh, víme, že by toto mělo být eh, implementováno v Dubnu. Eh, chtěl bych říct v tomto směru, že i výbor regionů hraje svou roli, je třeba do této problematiky více zapojit regiony a místní a regionální samozprávy je třeba si uvědomit, že potřebujeme integrovaný horizontální přístup, eh, eh, integrovaný přístup ke strategii 2020. Chci zdůraznit ještě jednou, politika a strategie soudržnosti je pro eh, strategii 2020 zásadní. Děkuji, paní předsedkyně. Ty hlavní směry v politice zaměstnanosti by měly zůstat platné i v roce 2011. Ty e, věci, které se týkají zvýšení kvalifikace, by se pravděpodobně našly své e, uskutečnitele podle principu nabídky a poptávky i bez e, zapojení státu, ale v oblasti zohlednění problémů žen, tam je třeba zakročit. Je třeba také zohlednit problémy matek, které se starají o své děti. Nedávejme práci těm, kteří ji již mají dost. Stát by se měl soustředit na boj proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, protože z propasti chudoby se málo kdo dostane sám. Děkuji. Děkuji. Bohužel už se dostáváme na konec postupu Catch the Eye a má slovo paní Beres jako zpravodajka. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, Možná byste mohl říct předsedovi Barosovi, že by se nám bylo líbilo, kdyby se této diskuse zúčastnil, protože to je vlastně první rozprava, která se týká e, výročního zkoumání hospodářského růstu v rámci evropského semestru, který tak e, chtěl a který považuje za klíčový krok, má-li se Evropa dostat z krize. Možná byste mu také mohl říci, že za těchto okolností Evropský parlament rozhodně nebude jednoduchým partnerem a balíček o hospodářské zprávě pod, vyžaduje, aby komise překládala větší význam tomu, co si tento parlament myslí. Také mu můžete říci, že pro tento parlament provádění celé Lisabonské smlouvy a především článku 9, podle kterého mají sociální otázky být horizontálními, není pro nás jenom nějakým textem na papíře. My očekáváme, že se Lisabonská smlouva bude plně aplikovat. Hovoří se o minimální revizi smlouvy a využít, o využití celého jejího potenciálu. Tento článek 9 má velký potenciál, máme ovšem pocit, uvědomit, že eh, si toho často nikdo nevšímá. Na konci této eh, rozpravy bych také chtěla eh, zmínit, co mě překvapuje. Někdy máme pocit, že Evropská komise i po této krize nadále zvažuje podle takových starých receptů s myšlenkou, že to hlavní je reforma trhu práce. A víme, že v Evropské komisi přetrvává Eh, taková idea, když se hovoří o reformách trhu práce, tak se hovoří o flexibilitě. Ani ne o flexikuritě, ale o flexibilitě. Za posledních deset let, a to i před krizí, se ukázalo, že takovýto přístup Eh, ve stylu stačí hospodářský růst a ten nepřinese sám pracovní místa, že to nestačí. A před námi tedy stojí veliký úkol. To je právě zaměstnanost, ať už se to týká nás nebo zemí kolem nás. Když poslouchám diskuse o konkurenceschopnosti, tak mám pocit, že ta diskuse se stále obrací zády právě k této prioritě zaměstnanosti a to mě znepokojuje. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní Berez. A nyní má slovo pan komisař Andor, eh, který tedy vystoupí jménem Evropské komise. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní... Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, paní Beres. Já myslím, že to byla debata velice zásadní a stimulující. Chci vám za ní poděkovat a chtěl bych reagovat na ty zásadní body, které tady zazněly jako otázky nebo komentáře. Eh, jedná se o ekonomický semestr a eh, každoroční přehled růstu. Já si myslím, že nejdůležitější je, abychom eh, získali správný pohled na ty dokumenty a jejich místo v Evropské unii. <clears throat> Nepříjemnou pravdou je to, že v Evropě je určité oživení. Už v loňském roce jsme oživení zažili, ale ne v každé členské zemi. A e, Druhá část této příjemné pravdy je, že e, tato hospodářská obnova je velice křehká a v každé země jiná. Komise se tím zabývala a také podle <clears throat> toho přizpůsobuje svoji ekonomickou politiku. Musíme ji posílit, musíme tak dělat citlivě, ale Eh, ono to nebude fungovat, pokud se nebudeme zabývat konkrétními eh, slabinami, které se objevily v důsledku této krize. A zde tedy vznikají problémy a zde je možné, že opravdu eh, ty přínosy mm, nejsou viditelné každému. Ekonomický růst je pro nás skutečně prioritou. A sice musíme posílit růst, eh, musíme ho posílit tak, aby více vydržel, aby byl stabilnější a potřebujeme dosáhnout určitou úroveň eh, politické, pardon, finanční stability a to znamená také určitou konzolidaci fiskální. Konsolidace rozpočtů tedy i v letošním roce zůstane na programu pro to, abychom dosáhli stabilizace a abychom byli konsistentní eh, poněvadž členské země zavedly mnoho opatření v minulých letech proti recesi. Eh, ta konsolidace by měla být inteligentně prováděná, což znamená, že musíme stimulovat poptávku v ekonomice a ta inteligentní konsolidace také znamená, že je třeba zachovat integritu ekonomiky EU jako celku. Toto je poučení, které eh, si to musíme vzít. Všechno to začíná stabilizací eura. Já to mohu vyjádřit také daleko silněji, ale my prostě musíme stabilizovat euro, ekonomickou a měnovou unii a aby se nám to podařilo, tak eh, to znamená, že je třeba podpořit ten ekonomický pilíř Evropské unie a politické konsolidace. Já bych chtěl k tomu říct i toto. Otázka je, zda eh, se nám může podařit posílit ekonomický pilíř eh, Evropy, pokud eh, se nebudeme zabývat také otázkou mest Evropské unii. A to znamená, že my máme určité návrhy eh, v výroční zprávě, ale to neznamená, eh, že bychom byli proti sociálnímu dialogu. Naopak, my zde chválíme země, kde existuje tradice sociálního partnerství. Tady e, v těchto zemích dosa, e, dochází k menším ztrátám v oblasti zaměstnanosti a lidských strojů. My jsme pro posilování sociálního dialogu také v dalších českých zemích, i v těch, které e, utrpěly více a reagovali s menší flexibilitou na krizi než třeba Německo, Nizozemí nebo Rakousko. My Chceme, aby tento dialog se posiloval také na evropské úrovni. Měli jsme nedávno makroekonomický dialog se sociálními partnery na březen. Eh, plánujeme tripartitu, eh, tak aby se posílila koordinace dialog se sociálními partnery. Já kategoricky odmítám myšlenku, že komise eh, se chová, jako kdyby se nic nedělo. Komise v posledním roce zavedla řadu nových kvalitativně nových iniciativ. Máme program eh, finanční regulace a neměli bychom podceňovat práci komisaře Barniera. Pokud se týče Evropy 2020, připravujeme nový koncept průmyslové politiky na celoevropské úrovni, který se soustředuje na větší konkurenceschopnost a udržitelnost zaměstnanosti. Kromě toho Sledujeme řadu dalších inovativních přístupů pro investice a jejich financování. Skupina komisařů se zabývá vývojem inovativních finančních nástrojů. Takovým prvním příkladem je podpora rozvoje energetických sítí v Evropě, což je naprosto nezbytné na to, aby se mohl rozvíjet energetický trh a e, příslušná infrastruktura. My jsme také spustili nástroj mikrofinancování a já jsem velice vděčný radě a parlamentu za jejich konsensus, který eh, toto loni umožnil. Minulý týden eh, jsme toto prezentovali v Nizozemí, kde byl spuštěn první nástroj evropského mikrofinancování a chystají se další. Eh, pro ty, eh, kteří po nezaměstnanosti eh, by to chtěli zkusit na vlastní pěst. Lidé, kteří už byli na trhu práce a nyní hledají nějaký jiný způsob uplatnění, i když je jim třeba 50 nebo 60. Také jsme hovořili o politice zaměstnanosti. Před několika týdny Rada EPSCO, eh, kterou eh, řídila maďarské předsednictví, eh, tak jsme se soustředovali na to, jak generovat více pracovních míst a zejména s důrazem na mládež zaměstnanost mládeže v některých, v některých členských zemích, musíme rozlišovat, eh, je opravdu hm, dramatická. V některých jiných naštěstí je nezaměstnanost mezi mládeží hm, nízká, ale průměr v Evropě je vysoký a třeba eh, ve Španělsku nebo v Pobaltí je tato nezaměstnanost naprosto tragická. Eh, vlády na to byly upozorněny a Znamená to, že budou muset eh, fungovat eh, změny v různých politikách, ať už vzdělávání, zaměstnanost a další. Ale mládež není jedinou problematickou skupinou. Eh, problémy jsou také se zaměstnáním starších pracovníků a z tohoto důvodu máme iniciativu pro rok 2012 pokud se týče institucionálních otázek, pokud se týče tady směrů hlavní směru pro zaměstnanost, e, tak zde Evropský parlament podle článku 148 může sehrávat jasnou roli a tyto hlavní směry e, budou e, upraveny. A to znamená, že chceme potvrdit, že Eh, budeme pokračovat stejným směrem až do roku 2014 a bude nás zajímat, budeme vypracovávat každoroční zprávu o růstu. To je skutečně hm, každoroční záležitost. Eh, je nicméně jasné, že eh, NRP je důležitá věc a Evropská komise toto bude nadále sledovat velice vážně eh, v rámci strategie do roku 2020. Samozřejmě musíme se zabývat také eh, otázkou vyjednávání nového, nových finančních perspektiv, víceletých perspektiv, eh, priorit pro strategii 2020 a budeme informovat Evropský parlament o přípravách národních reformních programů pro Eh, tak jak se budou eh, vyvíjet eh, doporučení pro jednotlivé země. Je jasné, že budoucnost Evropy 2020 to mnozí mají o tom pochybnosti, zejména ve stínu Lisabonské strategie. My nicméně se domníváme, že je daleko větší naděje na úspěch, pokud budeme mít cíle, které budou jasněji zaostřeny. Já myslím, že Evropská komise může zajistit to, aby tyto iniciativy byly konzistentní. Máme tedy rozehráno mnoho partií a je eh, třeba, aby se nám ji pomocí ekonomické politiky eh, podařilo dohrát do konce. Je to Evropa 2020 společný trh eh, Eh, politika soudržnosti a tak dále. Všechny tyto politiky musí být důsledně rozvíjeny a sledovány a já eh, věřím, že také celá sedma dvacítka se bude eh, angažovat. Komise je samozřejmě proti myšlence dvourychlostní Evropy. To by bylo zotavení, které by způsobilo nové trhliny. Martoni. Děkuji, pane komisaři. A na řadě je teď pan ministr Martony a ten diskuzi uzavře. Prosím. Mikro, please. First and foremost, I would like... Tak úplně nejprve bych chtěl poděkovat všem za velice konstruktivní, užitečnou rozpravu. Také bych chtěl zvlášť poděkovat paní Beres za skvělou zprávu a za velice důležité připomínky a kritická slova z její strany. Můžeme realitu vnímat různě, tak jak to také ukázala paní Danuta Hübner. Můžeme i různě vnímat krizi a ob- oživení. Ale myslím, že se všichni shodneme na jedné věci. A tou jednou věcí je, že nikdo nestojí o to, aby obnova oživení probíhalo e, s velkým množstvím nezaměstnaných a všichni se snažíme dosáhnout vyváženosti mezi daňovou fiskální konsolidací a růstem pracovních příležitostí. Je tomu skutečně tak, že fiskální disciplina a zvyšování e, zaměstnanosti by měly jít ruku v ruce. A obecněji k těm hospodářským záležitostem chci říct asi tolik. Všichni víme, že e, teď tady máme před sebou takový souhrný globální balíček, jak tomu někteří říkají. Většina e, těch e, faktorů skladajících tento balíček byla teď předmětem Eh, toho, co říkal pan komisař Andor. My jako předsednictví eh, chceme zúraznit jednu věc. Je třeba se soustředit na všechny eh, tyto faktory, všechny ty jednotlivé součásti balíčku. Jednou věcí je samozřejmě implementace evropského semestru. Je to vlastně první takovéto snažení. Je to poprvé, co vlastně eh, dochází eh, k takovémuto významnému rozvojovému kroky v rám, kroku v rámci evropské integrace. Eh, za druhé máme velmi napnutý časový harmonogram, to znamená, že všichni musí ty lhuty dodržovat samozřejmě. A ty klíčové cíle, takzvané headline targets, těch musí být dosaženo. My se k tomu musíme zavázat a učinit proto opravdu všechno tak, aby byly lhuty dodrženy e, s přispěním jednotlivých členských států. A rovněž e, pro e, zaměstnanost a inovaci a samozřejmě také pro oblast energetiky. Tady bych chtěl zmínit jednu věc. Došlo k velmi důležitému setkání Eh, Evropské rady 4. února v této oblasti. Je to takový průlom, eh, jednak co do ustavení integrovaného eh, trhu s energetikou a za druhé co do energetické účinnosti a v neposlední řadě také ohledně vnějších aspektů energetické politiky došlo k přijetí významných rozhodnutí. V neposlední řadě bych chtěl ještě zmínit boj proti chudobě. Eh, boj za sociální začlenování. V této souvislosti bych chtěl poblahopřát eh, k usnesení, které jste právě přijeli ohledně integrace Romů. Eh, v tomto směru skutečně děkuji kolegovi Liviovi Kolegyně Liviové, eh, je to opravdu velmi záslužný čin a toto usnesení bude pro nás nesmírně důležité, až budeme pracovat na finalizaci evropského, evropské rámcové strategie pro integraci Romů. Další věc, na kterou bychom se chtěli soustředit, eh, je šest legislativních textů, Chtěli bychom ujistit paní Sylvie Goulard, že nechceme pouze naslouchat parlamentu, ale musíme dospět k dohodě s parlamentem podle postupu běžného legislativního postupu. Musíme učinit všechno proto, aby tento proces byl urychlen a úspěšně dokončen do konce maďarského předsednictví. Nechci teď eh, hovořit o dalších součástech toho eh, celého balíčku, ale zdůraznil bych jednu věc. Rada chce plně respektovat metodu komunitární. Nemáme v tomto směru žádné výhrady. Jak jsme opakovali již vícekrát, eh, Lisabonská smlouva změnila řadu věcí. Došlo k významným posunům v pravomocích a vy to všichni víte ale Lisabonská smlouva nezměnila samotné srdce evropské architektury a tím je komunitární metoda. A my e, toto budeme striktně dodržovat. Samozřejmě vždy musíme jednat v souladu se smlouvou. Chci jenom zdůraznit, že pokud si bedlivě přečtete závěry Evropské rady ze 4. února, tak zjistíte, že naprosto vše musí být v souladu se smlouvou. A teď ještě poslední poznámka. Ta bude velmi stručná. Jedná se o peníze. Jak tady bylo řečeno paní Lanou Ek, politiky potřebují finanční prostředky. To nelze než podepsat, ale víte velmi dobře, že tady existují odlišné postoje. Už končím. Existují tedy odlišné postoje v přístupech jednotlivých členských států. V tuto chvíli bych chtěl zdůraznit jednu věc z hlediska eh, předsednictví. My důrazně navrhujeme, abychom nejprve diskutovali o podstatě věci a následně o finančních zdrojích, o číslech, o, abychom prostě měli v tomto směru určitý postup. Měli jsme velice zajímavé a užitečné diskuze o různých oblastech, ale není možno, jak se říká, říkat hop, dokud člověk nepřeskočil. Takže my bychom chtěli vést nejprve všechny tyto rozpravy o substanci, o meritu věci a následně hovořit o zdrojích. Závěrem bych vám chtěl ještě poblahopřát, poděkovat a dě- za pozornost a to je vše. Takže tato společná rozprava je ukončena. Dostala jsem šest návrhů usnesení k této otázce Evropy 2020 a jeden návrh usnesení k politice členských států v oblasti zaměstnanosti. Eh, hlasování proběhne zítra ve 12 hodin k těm tématům, o kterých jsme právě diskutovali. Pan Ody má technickou připomínku. Eh, paní předsedkyně, velmi oprávněně eh, pan ministr hovořil o nutnosti respektování smlouvy a zdůraznil, že 4. února proběhla Evropská rada. Já v souladu s článkem 15 o, Evropské, o smlouvy o Evropské unii, eh, bych se chtěl zeptat, kdy Rada přednese výsledky Evropské rady ze 4. února, protože myslím, že tady to nebude eh, během tohoto únorového zasedání. Předsedkyně, bereme to na vědomí. Děkuji.